výboru pro práva žen a rovněž pro občanské svobody. První bod na našem dnešním pořadu jednání je přijetí programu. Nedostal jsem zatím žádné návrhy na změnu a proto považuji tento program za schválený bod číslo dvě. Evropský ochranný příkaz. Pokud jde o tento konkrétní bod, všichni víme, že jde o ochranu práv obětí že bychom do této oblasti měli zahrnovat i prevenci, prevenci násilí páchaném na ženách a dětech. A veliká součást těchto práv je pokryta jurisdikcí nebo v podstatě odpovědnostmi našich dvou výborů a právě proto jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat. Že budeme spolupracovat na základě článku 51 našich společných, našeho společného řádu a právě proto z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat toto společné zasedání našich dvou výborů, to znamená, budeme mít spolupředsedající našeho výboru pro práva žen a i pana López Aguilára, který předsedá výboru pro občanské svobody. Členské státy a komise přišly s iniciativou směrnice, která byla předložena Evropskému parlamentu v lednu letošního roku. Proběhlo několik společných jednání, zpravodajové předložili své zprávy v tomto ohledu a poslanci, poslankyně měli možnost si rovněž vyslechnout stanoviska komise i rady. Rovněž jsme zde měli stanovisko eh, právního výboru ohledně právních záležitostí a aspektů celé problematiky na, a to 4. června letošního roku. 12. července letošního roku byl termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Máme přes 140 těchto návrhů, máme 12 kompromisních návrhů, rovněž předložených. A nyní bych rovnou poprosila pana Lopeze Aguilára, předsedu výboru pro občanské svobody, o jeho úvodné slovo, pokud eh, nemá žádné úvodní <clears throat> připomínky. Dávám rovnou slovo. Nějaká procedurální poznámka? Pokud vím, tak jsme měli hlasovat. My jsme člen IMCO, v 10 budeme hlasovat, takže jenom abyste věděla, že teda máme jiné povinnosti. Děkuji. Děkujeme, ano. Děkuji a nyní bych dala slovo dvěma zpravodajům. Nejprve paní Jiménez Beseril, za výbor pro práva žen. Děkuji za slovo, já budu velice stručná, vážená paní předsedající. V podstatě jiná věc, o které jsem se chtěla zmínit, je poděkovat. Poděkovat spoluzpravodajům, paní Romero López, stínovým zpravodajům našemu sekretariátu, samozřejmě všem spolupracovníkům, kteří pracovali na této problematice. Toto je skutečně úžasná záležitost, toto je skutečně skvělý den pro oběti násilí, obětí trestných činů. My vysíláme velice jasný signál, signál pro všechny naše občany. To znamená, že se snažíme pomáhat všem obětem, nejenom obětem domácího násilí, ale všem obětem, které pokrýváme v naší zprávě. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Romero López za výbor Libe. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo. A rovněž dovolte, abych poděkoval, poděkovala všem stínovým zpravodajům, kteří nám pomohli zlepšit tuto zprávu. A všem našim asistentům, všem našim spolupracovníkům, především zpravodajům za EPP, za veškeré úsilí, které nám samozřejmě pomohlo v práci na tomto nesmírně komplikovaném dosie a této problematice. Já jsem spolu s pravodajkou a Tereza už se o tom zmínila. Dnešní den považujeme za opravdu úžasný den pro oběti a doufáme, že tento signál, který parlament vysílá, nebude pouze signálem pro oběti násilných činů, ale zároveň pro radu, protože rada podle našeho názoru by měla přijmout toto opatření v průběhu belgického předsednictví to bychom považovali za opravdu mm, veliký krok vpřed v tomto ohledu a my skutečně doufáme, že budeme schopni to odsouhlasit na plenáce před koncem předsednictví. Děkuji, říká paní předsedající a než se dostaneme ke hlasování, ráda bych vám připomněla to, že jde o nesmírně, nesmírně důležité hlasování. Je to hlasování, které nám umožní získat konkrétní pozici v našem vyjednávání s radou. To znamená, že je to velice důležité orientační hlasování. A začínáme s kompromisním návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále je to kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 Přijato. Asi jsme zapomněli na kompromisní, omlouvám se, říká paní předsedající, zapomněla jsem na kompromisní návrh číslo 5. Čili vracíme se, pětka. Kompromisní návrh číslo 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme 33, ne, tu, o té už jsme hlasovali. Takže 33, tu jsme schválili, 34 nyní. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se, to nám vypadlo, čili Dobře, říká paní předsedající. 142. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní kompromis číslo 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36, říká paní předsedající, pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148. Dobře, ověříme to, ověříme to. 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. A návrh je zamítnutý. 20 yes, A nyní vidíte výsledky hlasování. A nyní je to 38. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, kompromis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 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. A, čili 166, protože další nám vypadal, 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že bychom to měli ověřit. 167. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet jedna pro, čtyři, třicet dva pro, protože pan López rovněž hlasuje. A 34 proti 2 se zdrželi, čili zamítnutý návrh. To byla 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že tento rovněž musíme ověřit. Zahajuji hlasování. 168. Končím hlasování. 39 pro, 28 proti, jeden se zdržel. Čili tento návrh jsme přijali. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 nám vypadlo, 170, 170. Pro? Musíme to ještě ověřit. vote on 148 on 170 because 148 Yes, so we go to so we this. go to 173. Yes. So we go to amendment. Takže přecházíme k 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 174 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 51 pro? proti, zdrželi se, schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 176 pro, ne, ne, to odpadá, takže přecházíme na 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis číslo 11, kdo je pro, proti, Drželi se schváleno. Nyní 181, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 185 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 223 pro, proti, zdrželi se, a to musíme prověřit elektronicky, takže hlasujte prosím o 223. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 42 hlasy proti 28. Nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 57, první část bude to na tři části, čili první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, pardon, to už odpadá. A třetí část nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 190 odpadá, 191 také. We go to 58. 58. Uh, 58 yes. is linguistic. 194. So we go to amendments 109. 194. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno, 195 pro, proti, zdrželi se schváleno, 190. 6 pro, proti, zdrželi se a to budeme muset prověřit elektronicky. 196 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přebývá nám jeden socialistický hlas tak prosím jeden ze socialistické skupiny, aby nehlasoval. Teď už je to v pořádku? Takže končím hlasování. A máme pro 32 hlasů, proti je 30. Pardon, takže to je 33 je pro, ovšem proti je 37, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 197, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 199 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 61, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 76 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvěstě šestnáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželi se schváleno.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 It's it's adopted 14 vote in favour and 30 against so it's adopted and now we have uh, a nyní 79 kdo je pro proti zdrželi se schváleno 80 pro proti zdrželi se schváleno 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se schváleno. 228 pro, proti, zdrželi se. A prověříme elektronicky. 228 zahájí hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 36 hlasů pro, 33 bylo proti. Paní Jan Kanakis, eh, myslím, že 219 eh, tu jsme přeskočili. Je to můj pozměňovací návrh, možná, že bychom se k tomu měli vrátit. 219.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 Je pense que l'amendement 2... Eh, já jenom chci odpovědět tady na eh, tuto námitku, která zazněla. My jsme schválili bod eh, s těmi 20 dny a tam už vlastně máme rozhodnuto o těch 20 dnech, čili proto nemůžeme vzít váš návrh. To je přesně to, o čem jsme chtěli hovor- hovořit, protože to už jsme, tím, že jsme to přijali, to znamená, že tento konkrétní návrh vypadl. Takže můžeme pokračovat a 229, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 87 na tři části. První část, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kde pro, proti, Takže musíme hlasovat o druhé části. Takže 87. Eh, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 230 pro, proti, zdrželi se Prověříme elektronicky 230. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 35 hlasů pro, 34 proti. Schváleno. Ano, my jsme uzavřeli hlasování a výsledek je jasný. Uh, Prosím, paní Luling. No tak příště musíte zvednout paži, abychom viděli, jak hlasujete. Já jsem to řekla okamžitě. Takže teď hlasujeme 88, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, pardon, to odpadá. A přicházíme k číslu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 93 pro? Proti? Zdrželi se? A to musíme prověřit. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 93. Paní Luling, prosím. Eh, uzavírám hlasování. A máme 28 hlasů, 29 hlasů pro, 41 proti, čili zamítnuto. Nyní číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tak eh, kompromis číslo 12 prověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. tak je to schváleno 65 hlasy. A nyní 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se, to opět prověříme. Zahájí hlasování. Pozměňovací návrh číslo 5. Končím hlasování. 41 hlasů je pro, 30 je proti. Schváleno. Nyní číslo 6 pro. Pozměňovací návrh pro, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o čísle 104. Končím hlasování. a máme 36 hlasů pro, 35 proti. Schváleno. Nyní. Now we go to A teď 106. 106, prosím. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Teď Pozměňovací návrh číslo 9 máme na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Zahájí hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 10. Končím hlasování. Máme 38 hlasů pro, 31 proti, čili schváleno. A teď 108, kdo je pro? proti, zdrželi se, to musíme opět prověřit. Ne, ne, tak to odpadá, jako jsme schválili desítku. Přecházíme ke 109. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. 15 zahájí hlasování. The vote is closed. Končím hlasování a máme 40 hlasů pro, 30 proti a jeden se zdržel. Schváleno. A nyní 112, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináct pro, proti, zdrželi se schváleno, 111 pro, proti, zdrželi se, ano, to musíme prověřit elektronicky, 111 zahajuje hlasování. Končím hlasování. A máme 38 hlasů pro, 31 proti, takže schváleno. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113, 113 ano, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Já myslím, že schváleno. Chcete to prověřit? Dobře, prověřujeme 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme 40 hlasů pro, 31 proti. Schváleno. Nyní kompromis číslo 10. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno nyní 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 115 pro, proti, zdrželi se schváleno, 116 pro, proti, zdrželi se schváleno, 117 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronicky o takto upraveném návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Máme 64 hlasy pro, jeden proti. Varma gratulationer till våra båda rapportörer som har gjort ett... Blahopřeji oběma spoluspravodajům za velmi dobrou odvedenou práci a blahopřeji všem těm, kteří se stali obětmi násilí a kterým se teď dostane větší ochrany. Nyní jménem výboru pro ženská práva. Chci poděkovat oběma zpravodajům a také předsedovi výboru Libe, sekretariátu a kolegům z výboru Libe za výbornou odvedenou práci. pokud zde nebudete na jednání výboru FEM, byste opustili jednací sál, protože jednání výboru FEM v nejbližších chvílích začne.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 Då återupptar samutskottet sitt sam... Teď se tedy vrátíme zpět k našemu jednání výboru pro ženská práva. Pod tři na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. A bod 12 na pořadu jednání bude odložen, protože výbor Libe změnil svůj časový rozvrh žádné další požadavky na změny pořadu jednání jsme neobdrželi, to znamená, můžeme je, jej přijmout. Číslo čtyři sdělení předsedkyně. Zde vám mohu říci, že generální tajemník OSN jmenoval Michel Bašeje, bývalého prezidenta Chile, aby vedl nové oddělení OSN pro ženy a jménem tohoto výboru bude vaše předsedkyně napíše dopis, kde pogratuluje kandidátovi, který byl zvolen na tuto pozici. Bod číslo 5 na pořadu jednání schválení zápisu ze schůze konané dne 14. července 2010. Pokud jste nejsou žádné Eh, námitky do konce dnešního jednání, potom budeme považovat toto, tento zápis za schválený. Číslo 6, sdělení předsedkyně o doporučeních koordinátorů. Koordinátoři se sešli včera. Skupina SAD bude vypracovávat stanovisko k evropské spolupráci v oblasti dalšího profesního vzdělávání, odborného vzdělávání a vznikne také stanovisko pro výbor pro zaměstnanost, které se bude týkat vnějších dimenzí politik v oblasti sociálních věcí, bude se týkat pracovního trhu a sociálních norem. Pozměňovací návrhy budeme posílat přímo příslušnému výboru a podobné to bude i pokud jde o společné vedení finančních institucí. Dále zde bude zpráva o zabezpečení nezávislosti, pokud jde o analýze dopadů. Analýze dopadů koordinátoři se zde rozhodli, že předsedkyně vašeho výboru zašle dopis příslušnému zpravodaj, který je zodpovědný za tuto zprávu. Dále začneme pracovat na pracovním programu pro rok 2011 a rozhodli jsme se, že budeme pořádat veřejná slyšení, budeme pořádat slyšení o svobodných matkách, ženách a klimatických změnách, Turecku a rovných příležitostech a také o situaci žen ve válečných situacích a ve válečných konfliktech. Bude to tedy z perspektivy rovnosti pohlaví. Rozhodli jsme také o návštěvách našich delegací konaných v roce 2011. Jedna delegace připraví polské předsednictví dále. Zde bude jedna delegace do Kodaně pro dánské předsednictví, jedna delegace bude také do Chorvatska a požádali jsme také o návštěvu delegace do Palestiny. Rozhodli jsme se také o tom, která témata budeme zdůrazňovat během Dne žen v roce 2011. Téma bude role žen v budoucnosti Evropské unii. Tam zahrneme i ženy a roli žen ve vnějších zahraničních vztazích. Konečně se také koordinátoři rozhodli, že předsedkyně napíše dopis komisi, který se bude týkat analýzy následků směrnice o mateřské dovolené. Chtěli bychom vědět, jaký je, jaké je stanovisko Evropské komise. Nicméně časový rozvrh se nesmí nijak posunout, abychom mohli na plenárním zasedání hlasovat v říjnu. Tolik tedy se včerejšího jednání koordinátorů a nyní můžeme přejít k bodu 7 na pořadu jednání. Dopad reklamy na chování spotřebitelů. V březnu 2010 rozhodli koordinátoři, že budeme vypracovávat stanovisko pro výbor o k jed, na výbor týkající se jednotnému, jednotného trhu, který a toto stanovisko, že se bude týkat chování spotřebitelů. Spravodajkou je paní Papadopolu, takže teď ji předávám slovo. Děkuji Děkuji. slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří předložili 40 pozměňovacích návrhů, všem stínovým zpravodajům, to znamená všem, kteří vylepšili tento návrh stanoviska, který se dotýká tohoto tématu, to znamená dopad reklamy na chování spotřebitelů. Jde o stanovisko, které se snaží poukazovat na všechny aspekty dotýkající se reklamy, dále je to dopad na osobnosti žen, určitá kliše, stereotypy a tak dále. My si myslíme, že v podstatě v této oblasti díky všem těmto příspěvkům máme text, který je posílený, je mnohem kvalitnější. Ráda bych poděkovala sekretariátu našeho výboru, všem asistentům, kteří mi pomohli připravit toto to, to stanovisko. Máme zde osm kompromisních pozměňovacích návrhů a já skutečně doufám, že na základě a pomoci našeho hlasování podpoříme všichni tento návrh. Děkuji. Děkuji, paní Papadopoulou. Můžeme tedy přejít přímo ke hlasování. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dále číslo 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Číslo 28 pro. Dobře, chcete ověřit elektronický kompromis číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, Máme celkem 20 hlasů, 9 pro, 11 proti, což znamená, že je kompromis 6 zamítnut. To znamená, že číslo 24 nyní kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 25 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Dobře, 25. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 12 proti, 9 pro. Zamítnuto tedy. 26 pro, proti, zdrželi se, při, schváleno 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme ověřit. Číslo 28 tady zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 12 hlasovalo proti, 9 pro. Číslo 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Dobře, ověříme to. Kompromis 7 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. 11 proti, 9 pro, takže zamítnuto. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 3 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 34. Pro? Proti? Dobře, číslo 33 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 11 pro, 12 proti, takže zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno 37 Omlouvám se, paní předsedkyně, ale bylo by možné, abychom zopakovali hlasování o odstavci 5. Je to pozměňovací návrh 35 od Silvie Kosty. Můžeme to prosím zopakovat, protože to hlasování, které teď proběhlo, jestli bychom ho mohli tady zopakovat, prosím. Já se moc omlouvám, paní Matěro, ale já už jsem sdělila výsledek a proto nemůžeme to hlasování znovu zahájit. Je mi to velice líto, ale taková jsou pravidla. Takže teď budeme hlasovat. Já se omlouvám, ale minule jsme jednou ve výboru FEM hlasovali opakovaně. Někdo požádal o opakování hlasování a vy jste to povolila. A toto je úplně stejná situace. Úplně stejná situace. Teď je to naprosto jasné, ale takže musíme pokračovat v hlasování. Číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Paní, paní Matýra. Jdeme o to, že Někdo mě vyrušil a vy jste mezi tím pokračovala v hlasování, takže tentokrát jsem se také neúčastnila toho hlasování. To znamená, mám úplně stejný problém jako někteří moji další kolegové. Vy jste nám ještě nezdělila v tomto případě hlas, výsledky hlasování, takže určitě můžeme to hlasování zopakovat. Ano, můžeme elektronicky ověřit hlasování o číslu 37. Zahajuji hlasování. Tři, číslo 37. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 proti, 9 pro. Dále číslo 39. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to? Dobře, číslo 39 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatost. 10 pro, 4 proti, 7 se zdrželo. Teď číslo 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Já myslím, že to musíme také ověřit. Tady pozměňovací návrh číslo 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tam je celkem jasný výsledek. 20 pro, 3 proti, tedy schváleno. Teď číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Teď tedy hlasování o celé zprávě. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 3 proti, takže blahopřejeme paní zpravodajce Papadopoulos. Děkuji vám. Můžeme tedy přejít k bodu 8 na pořadu jednání, návrh na změnu aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu. Je to ze dne 20. září 1976 a jde tedy o volbu poslanců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách. Ehm, paní zpravodajka tu bohužel dnes nemůže být, takže má slovo paní Thompson. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla jménem paní Grumaj přečíst její připomínky, ještě než zahájíme hlasování. Ona je zodpovědná za gender mainstreaming ve výboru pro ústavní záležitosti a žádá vás o podporu své zprávy o návrhu na změnu aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu eh, v ve všeobecných a přímých volbách. Je to poměrně obtížná zpráva a zde chceme podpořit tady aspekty genderové a proto eh, by chtěla navrhnout, abyste podpořili její pozměňující návrhy, Chtěla by především stanovit limity pro zastoupení jednotlivých pohlaví v pozměňujících návrzích 1 a 3. Tam by bylo 40, eh, maximálně 40 zástupců každého pohlaví. Dále, pokud jde o eh, poměrné zastoupení jednotlivých etnických menšin, kandidátů tedy z těchto menšin, to je pozměňovací návrh číslo 2. A poslední věc je, že poslankyně, které jsou těhotné a nebo porodí, se nemohou nahradit a ona by chtěla navrhnout, abychom umožnili poslankyním Evropského parlamentu, aby mohly být dočasně zastoupeny nebo nahrazeny v případě těhotenství, eh, porodu nebo adopce dítěte. Děkuji vám. Děkuji paní Thompson. Paní Bauer. Thank you so much. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás chtěla požádat, abyste posunula hlasování o, této, o tomto stanovisku, protože pokud vím, tak je velice pravděpodobné, že všechny tyto, celá tato zpráva bude stažena. Jde tady totiž ne o zastoupení jednotlivých pohlaví, na seznam kandidátů, ale jde především o to, zda tedy buď souhlasíme se celkovým evropským seznamem, nebo ne. To je naprosto politická záležitost a o té se nerozhodovalo ještě ani ve výboru AFKO. Takže já mám pocit, že v tuto chvíli se ještě žádná politická diskuse nekonala a zdá se mi, že je ještě trochu předčasné v tuto chvíli rozhodovat o tomto tématu. Mrs. Yanagaraki. Sorry, can I just support Chtěla bych podpořit tuto poznámku, protože když jsem viděla tento dokument, tak jsem byla velice překvapená. Ani jsem vůbec nevěděla, že jsme se shodli na nějakém celoevropském seznamu a pokud eh, žádný takový seznam nebude existovat, tak nemůžeme stanovovat žádné kvóty pro něj, takže určitě to musíme ještě projednat. Já jsem si vůbec nevšimla, že něco takového prošlo, takže myslím si, že by skutečně bylo nejlepší, kdybychom to ještě odsunuli. Děkuji paní Jenokrakis. Výbor AVKO chce hlasovat 9. listopadu. Toto je rozhodnutí koordinátorů a sice, že my bychom měli své pozměňovací návrhy zaslat přímo výboru AFKO. Nicméně je na členech našeho výboru, abychom se rozhodli, zda budeme tady dnes hlasovat nebo nebudeme. To znamená, kdo z vás by si přál hlasovat dnes? Prosím, zvedněte ruce. Dobře, ti z vás, kteří si myslí, že bychom měli odložit hlasování. To znamená, že vy chcete odložit hlasování o této věci. Dobře, myslím si, že většina tady si přeje odložit hlasování. Dobře, rozhodli jsme tady. To znamená, že hlasování o tomto bodu odložíme. Eh, A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním pořadu jednání. A to je bod číslo 9, ženy zaměstnané za nejistých pracovních podmínek. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Koordinátoři se dohodli na předložení této zprávy. Je to nesmírně aktuální záležitost s ohledem na množství různých ekonomických prvků, faktorů, které, kterých následkem jsou nejistější pracovní podmínky žen, mm, například e, za nízké platy a podobně. Spravodajkou je paní Thompson které tímto rovnou dávám slovo. Prosím. Souhlasím s vámi. Je to nesmírně důležitá zpráva. Já osobně se domnívám, že bychom mohli zahájit rovnou hlasování. Děkujeme, paní Thompson. A začínáme hlasovat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvacítka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Dvacítka. Pozměňovací návrh číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20. Přijata. 14 pro, 9 proti. 21 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hm? Přijato. 19 hlasy proti 6. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Výbor pro zaměstnanost číslo 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 Šterka pro, proti, drželi se. Myslím, že to musíme ověřit. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 hlasů proti, 8 hlasů pro. Výbor pro zaměstnanost číslo 4. To nám odpadlo. Osmička rovněž, čili 27. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Výbor pro zaměstnanost 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 13 proti, 11 pro. 32 proti. Proti, zdrželi se. to. Výbor pro zaměstnanost 1, čili tím se, to už jsme hlasovali, dostáváme se k číslu 33, kde je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že tento musíme rovněž ověřit. Takže ještě jedno zahajuji hlasování. Končím hlasování. No. 13 pro, 11 proti. Schváleno. Výbor pro zaměstnanost 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Pětka. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 13 hlasů pro, 12 hlasů proti. Číslo 3, výbor pro zaměstnanost, pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Výbor pro zaměstnanost číslo 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. jednička pro, proti, zdrželi se. Toto ověříme. jednička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41. Zamítnutá. 13 hlasů proti, 12 hlasů pro. 42. Pro. Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6. Pro. Proti, zdrželi se, přijato. Pětka, výbor pro zaměstnanost pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kompromisní návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Já se omlouvám, vážená paní předsedající, ale teď jsem se vrátila z výboru pro rozpočet, eh, rovněž jsme hlasovali mm, všichni hlasovali velice pomalu, měli jsme dost času, ovšem tady je nás jenom pár lidí, my vůbec nemáme čas to sledovat, tlumočníci mají problém, mohli bychom trošku to zpomalit, je to šíleně rychlé, opravdu to, jak se hlasuje, nebo jakým způsobem se hlasuje v výboru pro rozpočet a hlasování zde je opravdu diametrálně odlišné. Máme zde mnoho hlasování. Prosím, prosím, aby jsme trošku to sklidnili. Dobře, říká předsedající. Pokusíme se to trochu zpomalit. Prosím, abyste mi sdělili, jak, jakým způsobem byste si to hlasování představovali, proč ne, můžeme to trochu sklidnit. Nyní prosím, abyste všichni dávali pozor, budeme pokračovat. A je to 48. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Ještě jednou. 48. Doufám, že všichni jste si vědomi toho, že hlasujeme. Hlasujeme a je to číslo 48. Nyní končím hlasování. 26. 26 členů našeho výboru hlasovalo pro, čili návrh je schválený. A nyní, milí přátelé, můžeme-li pokračovat, navrhuje, abychom hlasovali o 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Jednička, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní, pokud s tím souhlasíte, kompromisní návrhy. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pětka. Pro. Proti. Zdrželi se. Za... No, tak to musíme ověřit. Ověříme. Pětka. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 hlasů pro, 14 hlasů proti. Návrh A výboru pro zaměstnanost, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato. Šestka. A B, výboru pro zaměstnanost pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. E, osmička, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka. Pro. Proti. Drželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 hlasů proti, 12 hlasů pro. 11. Pro. Proti.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 přijata. Dvanáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Hmm, to musíme ověřit. Takže ještě jednou zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18 hlasů pro, 8 hlasů proti. 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. C výboru pro zaměstnanost pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní nás čeká konečné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 21 hlasů pro, 4 hlasy proti. Blahopřeji.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 Ráda bych poděkovala, ráda bych vám všem poděkovala za spolupráci v průběhu hlasování. A nyní dovolte, abychom se podívali na bod číslo 10 na našem dnešním programu. Je to příspěvek politik EU na podporu rovnosti mužů a žen v boji proti zločinnosti mladistvých. Čeká nás rozprava, projednání tohoto návrhu zprávy a zpravodajkou je paní Záborská. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Koordinátoři se 24. listopadu dohodli na této zprávě. Máme zde rovněž pracovní dokument, který připravila zpravodajka. Diskuze k tomuto tématu již probíhala a to i za přítomnosti odborníků 23. června. V této zprávě zpravodajka poukazuje na odpovědnost rodičů a potřeby investice lidského kapitálu ze strany rodičů, čímž bychom mohli předcházet zločinnosti Nejprve dovolte, abych poprosila zpravodajku o úvodní slovo. Děkuji pěkně, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za úvod k mé zprávě z vlastní iniciativy na téma přínosu evropských politik v oblasti rovnosti mužů a žen v boji proti zločinnosti mladistvých. Ráda bych poděkovala za všechny příspěvky v průběhu našeho slyšení, toho krátkého veřejného slyšení, jenž jsme zorganizovali před nějakou dobou. Všechny ty podněty byly velice zajímavé. Já jsem se snažila mnoho z těchto podnětů zapracovat do mé zprávy Úvodem bych ráda řekla následující věc. Toto téma je do jisté míry kontroverzním tématem. I na veřejném slyšení jsme měli možnost si vyslechnout různé názory na to, do jaké míry má rodina vliv na budoucnost mladých lidí, jakým způsobem ovlivňuje možnou kriminalitu mladistvích. Já už tenkrát na tom slyšení, já dovolte, abych to zopakovala ještě jednou, protože chci předejít nějakým možným nedorozuměním. V mé vlastní zprávě jsem se opírala oficiálně uznané mezinárodní politické a hospodářské instituce, jejich informace, to znamená OSN, Rada Evropy, OECD, Světová banka, různé instituce Evropské unie, ať už je to Evropský parlament či Evropská komise. Dále VHO. Čili opravdu jsem se snažila předejít potenciálním nedorozuměním, jež by mohly vyvstat v průběhu diskuze. Je to téma, kterému je věnována veliká pozornost v poslední době. Kriminalita mladistvých roste. A není to pouze proto, že zde je čím dál tím více mladých lidí, kteří se dopouštějí trestních činů, ovšem kriminalita eh, zasahuje do čím dál tím nižších věkových skupin. Stává se podstatně násilnější a trestné činy jsou často podobné těm, jenž páchají dospělí pachatelé. Hovoříme-li o kriminalitě mladistvých, velice často se zodpovědnost ehm, připisuje rodině, rodičům, prostředí, ve kterém to které dítě vyrůstá. Samozřejmě toto rodinné prostředí má svůj vliv. Ve stejném smyslu se o tom můžeme dočíst v závěrech eh, známých mezinárodních institucí. Všem menší pozornost se věnuje tomu, jak je tato rodina, ve které dítě žije, zabezpečena, jaké má ekonomické podmínky, předpoklady pro to, aby dítě vyrůstalo ve zdravém prostředí. Společnost eh, především požaduje, aby děti, aby se dobře učili, aby měli, mm, aby se, aby byli přínosem pro stát, aby byly hezky mm, vychované, ovšem nevěnuje se pozornost tomu, zda rodiče mají podmínky, dostatečné podmínky pro takový zdravý vývoj dětí. Právě z tohoto důvodu jsem se zaměřila na politiku rovnosti mužů a žen, na politiku rovnosti, ať už je to na trhu práce nebo slajování rodinného, pracovního života. Zaměřila jsem pozornost na podporu rodičů, kteří se věnují výchově dětí. Chtěla jsem upozornit na ten fakt, že v této nebo té, této oblasti, této problematice se nevěnuje dostatečná pozornost. Za chvíli budeme rovněž projednávat i zprávu o nebezpečí internetu pro zdravý vývoj dětí, o sexuálním obtěžování dětí, o obchodování s malými dětmi. I toto je fenomén, který se čím dál tím víc rozšiřuje. I zde vidím důležitost rodiny, protože, jak již zaznělo i včera na veřejném slyšení, násilí páchané na dětech není pácháno pouze dospělými lidmi, ale je pácháno i dětmi. Děti navzájem na sobě páchají sexuální násilí, čili to znamená, že děti se dopouštějí tohoto typu kriminality. V této zprávě jsem se snažila poukázat i na to, že jednotlivé členské státy mají rovněž svůj díl odpovědnosti, že politické aktivity v této oblasti nemůžeme centralizovat pouze na evropskou úroveň, na úroveň evropského společenství. Evropská unie však by mohla ve svých politikách, ať už je to Evropská komise nebo Evropský parlament, tímto způsobem bychom mohli podporovat eh, národní iniciativy tím, že budeme poskytovat rozpočtové prostředky na různé projekty. Projekty, které organizují vlády, nevládní organizace, nebo bychom mohli rovněž zorganizovat určitou síť pro výměnu nejlepších osvědčených postupů, praxe, informací. A nyní rodičovská práva a povinnosti. Bez pochyby rodina je tím nejdůležitějším prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Ovšem není to jediné prostředí, není to jediné prostředí, které má tento úkol. Často to ani není to jediné rozhodující prostředí. A právě proto se ve své zprávě zmiňuji o podpoře politik Evropské unie v oblasti rovnosti mužů a žen. Nejenom s ohledem na rodiče či rodičovství, ale i na ostatní osoby, které pečují o děti, to znamená taková širší rovina sociálně-ekonomického prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. A na závěr ještě jeden bod. V současnosti často mm, Hovoříme o tom a Evropský parlament rovněž přijal několik zpráv týkajících se demografické situace v Evropě. Demografia, demografická situace v Evropě je mm, závažná nejenom proto, že dochází ke stárnutí populace, ale zároveň klesá porodnost. Což znamená, že mladí lidé, mm, děti by měly být něčím zácným pro Evropskou unii, nejenom proto, že se chtějí těchto dětí těšit jejich rodiče, ale i proto, že tyto děti jednou v budoucnosti zajistí hospodářský růst či hospodářský, hospodářský rozvoj Evropské unie. Čili opravdu mm, nám nemůže být toho stejné, v jakém prostředí tyto děti vyrůstají. tyto děti, mladiství, pachatelé nejsou pouze finančním zátěží pro společnost v tomto mladém věku, kdy se dopouštějí trestné činnosti, ovšem do budoucna tito lidé představují i ekonomický deficit, který ta společnost zaznamená, protože tito lidé nebudou schopni se zapojit do pracovního procesu. Což znamená, že vlastně budou jakousi zátěží celé společnosti. Možná z toho vyplyne pocit, že takové nepříznivé prostředí převládá ve většině rodin. Ne, není tomu tak. Veliká většina mladých lidí vyrůstá v kvalitním prostředí. Většina těchto mladých lidí jsou lidé, kteří budou jednou představovat příspěvek a přínos pro naši společnost. Důvod, proč jsem chtěla poukázat na tento problém, je ten, že kriminalita mladých lidí roste. Že zde vidíme tyto rostoucí trendy a čím dál, tím více se to stává politickým i ekonomickým problémem celé Evropské unie. této zprávě. Aby Evropský... V této zprávě jsem se snažila o to, aby Evropský parlament doporučil státům Evropské unie to, aby se podílu rodičů na výchově dětí věnovala pozornost z ekonomického hlediska, abychom připravili i na úrovni Evropské komise určité studie, které jasně poukáží na hospodářský přínos v případě, že dané dítě neupadne nebo nedostane se do tohoto kriminálního prostředí, že ho rodina připraví tak, aby byl přínosem společnosti, čili podívat se na to, jaký je pozitivní vliv dobré výchovy našich dětí a samozřejmě ale podívat se i na tu druhou stranu, to znamená na ten negativní dopad pro společnost v případě, že se z tohoto dítěte stane takový pachatel trestné činnosti. A já si myslím, a nyní se vracím k té první větě mého příspěvku. Chceme-li po rodičích, aby si plnili své rodičovské povinnosti, tak zároveň musíme myslet i na to, aby tito rodiče mohli uplatňovat svá rodičovská práva. Aby byli finančně nezávislí. Byli finančně nezávislí na vnějších vlivech, jež by mohly mít negativní dopad na děti. Děkuji za možnost vystoupit a přijít s tímto vystoupením k mé zprávě, paní předsedající, a předem bych ráda poděkovala všem kolegům a kolegyním za jejich poznámky či doplňující připomínky k této zprávě. Ráda si o tom s nimi všem prodiskutuji. Děkuji. Tak, Mrs. Zaborská. Děkuji vám, paní Závorská. Nyní otevírám debatu. A jako první se přihlásila paní Kosta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce Záborské za tuto velmi zajímavou zprávu, která obsahuje mnoho zajímavých myšlenek. Eh, myslím, že k jejím obavám se můžeme připojit. Domníváme se, že členské země by se měly více zabývat podmínkami, jež momentálně převládají. A to znamená, že musíme zajistit příznivější pracovní dobu pro rodiče, protože vypadá to, že lidé na své rodičovské povinnosti mají stále méně času. Musíme se tedy zaměřit na to, jako hodnotu by mohla mít práce z domova? Já bych eh, připomněla pekinskou konferenci a příspěvek Evropské unii. Eh, my jsme řekli, že by bylo třeba provést také ekonom, eh, posouzení ekonomického přínosu té práce, která není viditelná. Eh, poněvadž má hodnotu, vlastně měla by se započítat eh, do HDP, páč má hodnotu eh, tím, že se snižuje péči rodičů. Zločinnost a delinkvence mezi mládeží. Možná bychom mohli věnovat větší pozornost dalším prostředkům, jako je třeba podpora mládežnických organizací, poněvadž ty mohou také, kromě rodičovské péče, přispívat k výchově. Pomáhají zaměstnat děti ve volném čase, čili takovéto organizace mají hodnotu zejména pro děti v obtížné situaci. Já si také myslím, že je důležité zopakovat něco, z statistik Eurostatu, zejména pokud jde o myšlenku kvantifikace a připočtení této neviditelné práce k HDP. A mm, de facto my to můžeme eh, dnes hovořit jako společenská ztráta, eh, o kterou se snižuje HDP. Čili bychom skutečně měli se to snažit nějak ekonomicky vyčíslit. Já tady skutečně vítám myšlenku flexibilnější pracovní doby pro rodiče. Ovšem zatím tedy je výsledkem pouze takové jakési zaměstnání eh, spíše doplňkového charakteru, na které se nedá přijít spolehat. Kromě toho bych eh, byla ráda, kdybychom se snažili více porozumět podmínkám, eh, v nichž dochází ke společensky negativním jevům. Eh, totiž ne za všechno mohou rodiče či rodiny. Je třeba se zaměřit na Mm, počty mladých, eh, kteří jsou závislí na drogách a alkoholu a bohužel musím říci, že tyto počty zrůstají. Měli bychom se také zaměřit na životní styl, který také ovlivňuje životní styl členské země a myslím tedy všechny členské země by se měly zaměřovat právě na eh, tuto problematiku. A já myslím ještě, že bychom možná měli zde zdůraznit eh, jednu věc, a sice na souvislost mezi předčasným ukončováním školy a růstem kriminality. Domnívám se, že členské země by zde také měli vyvinout větší úsilí. Samozřejmě se podíváme na eh, vzdělní komise, tak ano, měli bychom podporovat eh, rodiny, ale eh, další věc je právě zaměřit se na tu nedostatečnou školní docházku, která také přispívá ke kriminalitě. A to znamená, že je třeba se zaměřit také na eh, pomoc eh, rodinám, eh, zejména těm, které jsou neúplné, které jsou křehké a které tedy mají zvlášť velké potíže s tím, aby dokázali pro děti zajistit to správné prostředí. Třeba bychom se měli více zabývat eh, narůstající závislosti mládeže na alkoholu a drogách, eh, což je opravdu hrozivý problém například eh, v mé členské zemi, ale i jinde. To je záležitost, která je poměrně nová, respektive v tom, že se to hodně, z, hodně toto narůstá, tyto je, Děkuji. Já to vezmu eh, velice stručně a bohužel budu muset eh, odejít hned po té, co řeknu svůj příspěvek. Eh, já bohužel jsem se nemohla zúčastnit eh, předchozí debaty, poněvadž já bych eh, skutečně se ptala, jaký význam má vůbec tato zpráva. Musíme se zeptat, za co je zodpovědná Evropská unie, za co není. Poněkud mě maté pozice EPP. Když se podívám na problematiku základních práv a na druhé straně na problematiku ženských práv, což je naše agenda v poslední rok, rok a půl, tak musím říct, že pozice EPP eh, je velice nekonsistentní. Například eh, diskriminace, eh, pokud se týče zákona o rodině, tak je to také zvláštní a tady máme další diskriminace práva přes hraničně uplatňovaná a tak dále. To jsou věci, které třeba eh, nechceme tady debatovat, ale naopak se tady zabýváme problematikou, jak mají rodiče chovat, vychovávat svoje děti, ale to je přece výsostná oblast eh, rodiny. Například se tady používá eh, pojem efektivní rodičovství, což je eh, de facto určitý eh, morální názor. Samozřejmě každý má právo na svůj <laughs> morální názor, ale proč my v Evropské unii bychom měli rozhodovat o tom, co to je efektivní rodičovství? Nech ti lidé sami rozhodují, jak budou vychovávat své děti nebo jsou tady další odstavce v této zprávě, eh, které vysloveně jsou zpátečnické, téměř histori- hystericky zpátečnické, eh, obávající se moderní doby. Prostě eh, tady rizika jsou a také tady vždycky byla a také tady vždycky budou, takže snažme se být rozumní a myslíme si, že Evropská unie by se neměla vmyšovat do toho, jak rodiče vychovávají své děti. Eh, tak, Mrs. Sophie Intveld. Děkuji. Paní Intveld a teď paní Sensin. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Eh, chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce za tuto zprávu. Myslím, že je tady mnoho zajímavých návrhů, ale eh, řada aspektů eh, té politiky rovnosti eh, v souvislosti s boji proti kriminalitou mládeže se tady pomí nebo nejsou zcela jasné. Paní zpravodajka se prakticky výlučně koncentruje na roli rodiny v boji proti kriminalitě. E, kdyby ta zpráva měla toto ve svém titulu, no tak e, by to asi bylo v pořádku. Ale tato zpráva má titul jiný, a to je e, přínos politiky Unie na rovnost mužů a žen, její příspěvek tedy k boji proti kriminalitě mládeže. No a jaký ten vliv je, čili tím by se to mělo zabývat a pokud je nedostatečný, tak proč? E, boj proti kriminalitě, takto si vyžaduje politiku opravdu integrovanou a mělo by to být nejenom otázka rodinná, ale je to také otázka společenská, to znamená vzdělo, vzdělávání a také reprodukční práva paní zpravodajka se ovšem velice zaměřila pouze na odpovědnost rodičů a na eh, materiální právo. Já si myslím, že velice důležité je, abychom podtrhli eh, roli škol a eh, mládežnických organizací, neboť oni přispívají významně k snižování kriminality mezi mládeží a sami eh, eh, rodiče tady nemohou 100% zabránit třeba přijímání drog a podobně u dětí. Ehm, musíme říci, že eh, mnozí rodiče nedokáží zabránit tomu, aby se dítě nespustilo na kriminální dráhu tady je to také otázka škol a podobně. Já bych třeba tady uvedla příklad sportu. Eh, Polsko bylo úspěšně v boxu tehdy, když příslušný trenér si vybíral své eh, chovance z řad eh, chuligánů a nabídli jim prostě jinou zábavu, než prostě jenom dělat výtržnosti na ulici my si myslím, že politika rovnosti genderu nelze chápat pouze jako nástroj pro zvěšení odpovědnosti rodičů za výchovu dětí. Politika a rovnosti se také určitě váže s zajištěním také příslušných eh, poznatků znalosti, jak tedy působit v této oblasti. Je to otázka také kulturní, je to také otázka odbourování stereotypů, eh, také otázka vzdělávání v oblasti asertivity. No a musíme se být také mládeží, eh, která má problémy ve, škodě, ve škole. V rámci evropské činnosti se doporučuje soustředit se na prevenční programy, eh, které eh, vedou mládež eh, ke vzdělání, k respektu, sebeúctě a podobně. Je třeba také ovšem příslušně školit pedagogy a toto je docela nevyvážené v různých členských zemích. Když se podíváme na statistiku mládežnické kriminality, převládají tady děti, které mají špatné rodinné zázemí, jsou zneužívány a podobně. V nich se vzbuzuje nenávist vůči celému světu a podobně. Jsou obětmi rodičovského násilí, rodičovské pedofilie a jelikož jsou zvyklí na násilí doma, tak eh, mají také sklony toto potom ve svém vlastním životě opakovat. Eh, občas je třeba děti bránit před rodiči a před rodinou v rámci politiky rovnosti. Je třeba zajistit eh, mládeži také přístup ke vzdělávání v oblasti sexuální, v těhotenství, pohlavních nemocí a jak se tomu možno vyhnout. Problém je ovšem také eh, v rodinách, které jsou složené z, také z dětí z předchozí manželství. Já myslím, že je správné, abychom se pokusili odhadnout náklady, které společen, společnosti způsobuje kriminalita eh, mládeže, například, ale eh, takto, aby to bylo v celistvosti, ne, ne abychom se soustředili třeba jenom na nedostatečnou, nedostatečně plněnou roli rodičů. Samozřejmě existuje vliv rodičů na lidské vlastnosti eh, potomku a samozřejmě, že to pak eh, souvisí také s bojem proti kriminalitě mládeže. Ale myslím, že by bylo dobré, kdyby paní zpravodajka tento aspekt eh, více vyjasnila. Chceme tedy vědět to, zda lepší materiální podmínky podmínkami lze docít kvalitnějšího rodičovství, myslím, že tady není jednoznačná korelace. Postrádám v této zprávě výzvu k tomu, aby se zpracovávala data o mládežnické kriminalitě a e, dále také výzkumu různých aspektů, které mohou souviset s kriminalitou, respektive ke, e, se sklonem ke kriminalitě u dětí a mládeže. Já podporuji e, paní zpravodajku e, v úsilí o posílení spolupráce s občanskou společností a posílení role starších osob při vzdělávání dětí. Ovšem mám takovou jakousi, takový jakýsi dojem, že tato eh, zpráva se příliš soustředuje na problém eh, rodiny versus kriminalita mládeže. Já věřím ovšem, že